tuto rozpravu. Chtěl bych vás informovat, že společně s panem předsedou rady ve středu ukončíme podepsání 220 aktů, které byly přijaty v rámci spolurozhodování podle článku 74 parlamentu. Také vás informuji, že v 15. hodině ve středu na plenárním zasedání budou podepsány čtyři texty, které se týkají finančních služeb. Názvy těchto aktů jsou v zápisu ze včerejšího zasedání. A máte to eh, všichni k dispozici. Jak víte, příštím bodem na pořadu jednání je prohlášení kandidáta na předsedu komise. A souvislosti s tím prosím pana Jose Manuela Barosa, aby představil teze svého vystoupení. Prosím, pane předsedo.